Liebe Kolleginnen und Kollegen, Milí kolegyně, milé kolegyně, kolegové, mám tento týden tu čest, měl jsem tu čest sejít se s předsední, paní předsedkyní parlamentu Spojených Arabských Emirátů, a dnes je u nás hostem a chci vám, paní kolegyně, výslovně poděkovat, protože vy jako předsedkyně parlamentu islámské země jste sama vyjádřila politování eh, nad oběťmi teroristických útoků lítost, že k něm došlo a eh, rovněž jste eh, sama položila květiny na pamětní místu, místem a já vám za to výslovně děkuji. A nyní ještě k pořadu jednání se nám tady hlásí pan poslanec Weber. Máte slovo, pane poslanče. Já bych eh, v souladu s článkem 86.11.2 připomněl, že před, eh, předevčírem jsme minutou ticha uctili oběti terorismu, tak jak jsme o nich hovořili dnes. A chci připomenout, že na ně je nutno myslet. Teresa Jiménez byla tou, která stála za touto iniciativou. A u této minuty ticha šlo zároveň o to, že souběžně se konala akce frakce GUE. U e. ní se hovořilo o eh, teroristovi, skupiny ETA z Baskicka a on byl zde pozván a dostal řečnickou dobu a měl možnost pan Otegi se dokonce i vyjádřit na tomto zasedání a já se obracím se žádostí, aby bylo proskoumáno něco takového, protože ve smyslu těch obětí se jedná o provokaci, že dokonce i ve stejný den dostává slovo bývalý terorista z ETY a zejména v kontextu toho, že pouze několik málo, před několika málo dny a týdny jsme zde sami zažili teror v Bruselu. My to nebudeme trpět. Tento parlament je symbolem demokracie, svobody, míru a proti teroru. Děkuji vám. Äh, Děkuji, pane Webre. Beru na vědomí vaše slova. odvoláváte se na článek 186 odstavec 2 a já to jsem nucen akceptovat. Zároveň vám však musím sdělit, že nepřipustím debatu k tomuto tématu. Důvod je jednoduchý. Jedná se o plenární zasedání. Mám pro váš argument pochopení, obdržel jsem mnohé dopisy v této věci, avšak nemohu ovlivnit individuální poznavánky ze strany europoslanců. To nespadá ani do mých pravomocí, ani do pravomocí jiných orgánů, pokud se nejedná o zcela mimořádné trestné eh, aspekty, eh, kterých by se mohl ujmout příslušný členský stát. Já tedy mám plné pochopení eh, pro to, jak k tomu přistupujete a jak eh, to vnímáte. Nemám však prostředek, jak bych mohl předcházet takovýmto pozvánkám. Jedná se spíš o schopnost politicky vyhodnotit, a to spadá do pravomocí jednotlivé frakce, koho pozvat a koho ne. Byl bych ale vděčný, abychom na to upozornili zmínili příslušný orgán, tedy konferenci předsedů, případně předsednictvo této sněmovny, které se jistě bude chtít touto záležitostí zabývat. Já vám udělím slovo, paní Cimer, protože jste byli osloveni jako politická skupina, jinak už nikomu neudělím slovo k této záležitosti, protože se zde nejedná o rozpravu k tomuto tématu. Prosím, paní Cimer. Normalerweise funktioniert. Ja. Danke. Ano, děkuji, pane předsedo. Ani já si nepřeji zahajovat rozpravu. Chci pouze vysvětlit dvě záležitosti. Za prvé, všichni společně bojujeme s terorismem. Za druhé, musí existovat možnost, aby lidé, kteří se vědomně rozhodli pro mírový proces, který jej, kteří jej vedou aktivním způsobem, aby i tito lidé mohli být demokraticky zapojeni do rozpravy i v této sněmovně. Děkuji. Paní kolegyně, říká předseda, paní kolegyně Jiménez. Paní kolegyně Jiménez máme pochopení pro vaši situaci i pro to, že se cítíte rozrušena. Přesto však setrvejme u koncepce uvědomit příslušné orgány. Zápis a přijaté texty ze 14. dubna jsou k dispozici, jsou proti ním námitky? Námitky proti zápisu se zasedání 14. dubna. Proti tomuto zápisu námitky tedy nejsou.